Good afternoon, dear friends. Dobré odpoledne, drazí přátelé, kolegové. Zahájíme naše dnešní zasedání. Dovolte, abych vás všechny přivítal na tomto ustavujícím zasedání Výboru pro ústavní záležitosti a přeji vám hodně úspěchu v novém volebním období. Budu předsedat v portugalštině, takže se na to připravte. Pro změnu. Je to hezký jazyk, konec konců. Um, uh, Ze všeho nejdříve bych vás rád informoval o tom, že jsem jeden ze dvou odcházejících místopředsedů z předcházejícího předsednictva. A tím pádem jako místopředseda výboru AFKO, bývalý místopředseda výboru AFKO. Mám tu čest předseda tomuto zasedání, které tímto prohlašuji za zahájené. Samozřejmě znáte cíl tohoto zasedání, a sice ustavení předsednictva tohoto výboru to znamená volba předsedy a místo předsedu. A budeme postupovat tak, jak je běžné, nejdříve tak, že zvolíme předsedu a potom jednotlivé místo předsedy. Hlasovat mohou řádní členové tohoto výboru a náhradníci, kteří byli nahlášeni jako zastupující. Já mám následující seznam. Kolega Wieland je tedy zastoupen. Brando Benifej nahrazuje Richarda Corbeta, James Welsk, Roberta Lova, Kinga Gall, která zastupuje Laurenta Georgi Vince, Indegard Bourgeois, která nahrazuje Daniela Hanana. Nevím, jestli máte ještě nějaké další náhradníky, kteří budou zastupovat nějakého řádného člena. Pokud tomu tak je, tak nás o tom musíte v této chvíli informovat. Danuta. Danuta bez mikrofonu. Okay. Sven Simon. Sven Simon. Já zastupuji Paula Rangela. Svene, zaznamujeme to, zaznamenáváme to, vy zastupujete Paula Rangela. Portanto, eu dou por eh, musíme si ověřit eh, kvorum, aby naše volba byla platná, to je ověřeno. A teď eh, bych eh, se rád ještě zeptal členů výboru, zda tady někdo si chce vzít slovo Předpokládám, že Danuta Hybner bude chtít vystoupit. Ano, já bych eh, velmi ráda stručně za EPP navrhla bývalého předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajányho na funkci předsedy výboru AVKO. Děkuji. Návrh byl tedy předsednictvem přijat s velkým eh, překvapením. Takže bych se teď rád zeptal nominovaného, zda tuto nominaci přijímá. Děkuji, pane předsedo, přijímám. Já také děkuji. Také bereme na vědomí, že předseda, nebo tedy kandidát na předsedu odevzdal finanční prohlášení a prohlášení, které se týká adekvátního vystupování, takže v tomto případě můžeme přistoupit k volbě. Chci se zeptat, zda zde ještě někdo jiný, nějaký jiný návrh na předsedu výboru? Není tomu tak, takže v souladu s pravidly navrhuji, abychom přistoupili k volbě aklamací. A teď eh, prosím pana Tajányho, aby se sednul za předsednický stůl a převzal předsednictví. Děkuji.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 podle pořadu jednání teď přistoupíme k volbě místo předsedů. Chci připomenout členům výboru AVKO, že podle článku 213 odstavce 1 jednacího řádu parlamentu se musí ve složení předsednictva každého výboru odrážet rozmanitost. Vzhledem k tomu musí být dodrženo pravidlo, že ne všichni místopředsedové musí být stejného pohlaví a nesmějí pocházet z jednoho státu a vyzývám všechny politické frakce k tomu, aby dodrželi toto pravidlo. Chce někdo vystoupit eh, k tomuto bodu? Paní Hibner, prosím. Pane předsedo, ráda bych eh, navrhla, abychom teď jako koordinátoři měli pět minut přestávku na to, abychom mohli prodiskutovat otázky související s volbou místo předsedu tohoto výboru, abychom zajistili úspěšnou volbu. Dobře, takže máte teď pět minut na schůzku koordinátorů jednotlivých frakcí. Vzhledem k situaci, která tady vzniká v parlamentu, nemusíme skrývat, co se děje, takže je dobře, že dojde ke konfrontaci mezi koordinátory, takže za pět minut nebo až skončíte svou práci, tak budeme pokračovat v zasedání. A přerušuji schůzi. Are you ready? Yes, uh, Mrs. Jste připraveni? Paní Hübner. Já bych jménem všem kolegu, všech kolegů chtěla říci, že jsme se dohodli a odložili, nebo dohodli jsme se, že odložíme hlasování o místopředsedech na pondělí. Ale aby byl výbor ustaven, tak musíme hlasovat o prvním místopředsedovi výboru. Takže bychom vás rádi informovali, že jsme připraveni provést první hlasování. Návrh koordinátoru je hlasovat pouze o prvním místopředsedovi a potom odložit eh, volbu druhého, třetího a čtvrtého místopředsedu na pondělí ve Štrasburku. Dobře. Yeah. Vi ho informato. Informoval jsem vás, že je nutné, aby mezi místopředsedy, mezi čtyřmi místopředsedy byla alespoň jedna žena. Takže pokud se dnes odpoledne zvolí místopředsedou muž, tak vás upozorňuji, že pokud se nedohodnete nad rámec politických problémů také na rovnováze mezi muži a ženami, tak nebudeme moci hlasovat o místopředsedech. Jsou zde možnosti, říkají mi, že frakce SD by ráda představila kandidátku na místo předsedkyni. Je to tak? Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Frakce SD má tu čest představit naše kolegyně Gabriele Bischoff na pozici první místo předsedkyně. A pokud mi dáte ještě 30 vteřin, tak bych rád využil příležitosti, abych vám poblahopřál ke zvolení předsedou. Jménem mé frakce jsme rádi, že máme bývalého předsedu parlamentu jako předsedu výboru a jsme si jistí, že budeme velmi dobře spolupracovat v zájmu silnější Evropy. Děkuji. Lakan. Please. Prosím. Ähm, haluaisin ehdottaa ID-ryhmän puolesta ensimmäiseksi varapuhe. Jménem naší frakce bych ráda navrhla pana Anemance. Byla bych ráda, kdyby se hlasovalo tajně. Pro mě je to velmi důležité, aby se hlasovalo a myslím si, že v souladu s Dontovým systémem by měla být slyšet by měla být slyš, by měla slyšet hlas všech evropských občanů. Dobře, takže eh, budeme hlasovat. Nejdříve se zeptám první navržené kandidátky, zda přijímá kandidaturu. Thank you very much and let me... Děkuji. Já bych se ráda stručně představila. Přijímám kandidaturu, ano. Jsem novou poslankyní, ale už dlouho se věnuji evropské politice. Byla jsem předsedkyní ve výboru ECOSOC a také jsem se zabývala evropskými otázkami v Německu a byla jsem stálou pozorovatelkou v konventu o budoucnosti Evropy a těším se na spolupráci a doufám, že získám vaši podporu. Děkuji. A vy přijímáte svou kandidaturu? Ano, a řeknu vám proč. Jednání mezi různými frakcemi před jmenováním předsedu a místopředsedu tohoto parlamentu poukázala na to, že bych mohl být eh, prvním místopředsedou ve výboru AFKO. Já jsem se rozhodl, že tu kandidaturu přijmu, pokud to bude moje frakce chtít. Ale teď jsem slyšel, že Dontův systém by už nemusel teď platit. Já jsem z Belgie, to je země, kde byl kordon sanitér vytvořen kvůli mé straně. Já jsem 35 let žil v tomto systému v Belgii, ale nikdy jsem nevěděl, že by se to uplatňovalo na vedení parlamentu. Ve Štrasburku se to poprvé stalo v historii demokracie a poprvé se to stalo právě v Evropském parlamentu. Kvůli tomu jsem opravdu velmi smutný, nicméně ten dokument eh, pořád platí a je zde možnost, že ta skvrna na demokracii, kterou byste přinesli do tohoto parlamentu, že by to mohla být jedna výjimka výbor Afko, Já jsem dlouhodobým členem výboru Afko. nikdy jsem nebyl provokativní, nikdy jsem nebyl nerozumný, vždycky jsem byl umírněný. I když jsem kritizoval EU, tak jsem byl vždycky umírněný, takže si nedokážu představit, že byste to, co by se stalo v jiných výborech a co se stalo na plenárním zasedání, udělali i ve výboru Afko. 21 milionů Evropanů, kteří hlasovali pro naši skupinu, buď budou mít svůj hlas ve vedení tohoto parlamentu, anebo budou vyloučeni, jako jste udělali minulý týden v parlamentu a jako to děláte teď v různých výborech. Takže já prosím, abyste to nedělali v tomto výboru, protože jinak by tento parlament v očích těch 21 milionů voličů, mnozí z nich jsou Italové, pane předsedo, byl by imič Evropského parlamentu poškozen. Myslím si, že výbor AFKO by opravdu toto dělat neměl a využijte této příležitosti. Není opravdu přípustné, aby těch 21 milionů voličů bylo vyloučeno. Vy tím nevylučujete mě nebo frakci ID, vy tím vylučujete 21 milionů občanů a to prosím nedělejte. Takže než se připraví hlasovací karty. No, no, votiamo con la scheda. Voto cartaceo. Hanno chiesto voto cartaceo. Poha- požádali o papírové hlasování, nebo tedy hlasovací, hlasování pomocí karet. Je někdo proti? Podle mě můžeme dělat elektronické tajné hlasování, jako jsme to udělali ve Štrasburku. Ano? Eh? To je rozhodnutí předsedy. Pokud nikdo nebude požadovat papírové hlasování, tak můžeme hlasovat elektronicky. Pokud někdo žádá o hlasování papírovou cestou, tak myslím, že by to mělo být umožněno. Prosím. Jo, kyllä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

o tajnou volbu, tak i elektronická volba je tajná, tak jak jsme hlasovali v jiných výborech. Pokud je o tajnou volbu, tak volba elektronická je taky tajná volba. Se sono, se sono tutti d'accordo? Pokud všichni souhlasí, tak já s tím nemám žádný problém. Pokud všichni souhlasíte, ale pokud oni budou nadále požadovat hlasování na papírku, tak eh, opravdu jim v tom nechci bránit, protože rozhoduje ale většina. Ne, je to rozhodnutí předsedy. No, jedna věc, předsedo. Nezdá se mi, že by to byla povinnost hlasovat eh, na hlasovacích lístcích. Elektronická volba je tajná, takže není sebe menší důvod, proč bychom museli hlasovat eh, papírovými hlasovacími lístky. Jednací řád požaduje tajnou volbu. Pan předseda, vše je rozhodnutí předsedy. S tím nemám problém a říkám, že právní povinnost je tajná volba. Já jako předseda říkám, že budu souhlasit s rozhodnutím většiny a chráním zájmy menšiny nikdo nemůže říci, že bych chtěl poškodit menšinu. A proto si myslím, že můžeme hlasovat na papíře. Scegliamo gli scrutatori. Teď si zvolíme skrutátory. estraggono i nomi degli scrutatori? Losuji jména skrutátorů. Pan González Pons. Honorevole Boselager. Boselager. Ok. Scrutatori. Sčítatele, skrutátoři.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati. Na kartičce máte jména obou kandidátů, musíte zakřížkovat vybraného kandidáta, přeložíte to na čtvrtiny a hodíte do urny. A samozřejmě musíte se podepsat, než budete hlasovat. Please. Sim. Vysvětlit, zda volíme byro výboru AFKO, které bude považováno za ustavené s dvěma muži, neporušujeme tím pravidla jednacího řádu, když takto zvolíme tedy dva muže do byra? My teď volíme prvního místo předsedu. Koordinátoři frakcí dosáhli dohody takže druhý, třetí a čtvrtý místo předseda, od těch se bude hlasovat v pondělí příští týden ve Štrasburku. První místo předseda, pokud to bude muž, tak může být muž, ale potom eh, druhý, třetí, čtvrtý musí být žena. Pokud bude zvolená místo předsedkyně žena, tak potom druhý, třetí, čtvrtý mohou být ženy nebo muži. Takže není to takto nutné. Musí být žena mezi těmito pěti, to znamená předseda a čtyři místopředsedové. Pokud je předseda muž, tak jedna z těch, eh, jedním z místopředsedů musí být žena. Pokud teď zvítězí žena, tak už tam nemusí být další ženy. Pokud tam budou, můžou být. Ale pokud zvítězí teď muž, tak jeden z těch tří místo předsedů, alespoň jeden, musí být určitě žena. Ty, kteří tedy budou zvoleni ve Štrasburku. Please. I can add to what you have said. Mohu doplnit, pane předsedo, že skupina ID mohu doplnit, že skupina ID jako koordinátor skupiny jsem připraven na jakékoliv jednání a mohu, mohl bych být nahrazem kolegyni Huchtasáry případně. To je také odpověď na vaši otázku. My nevnucujeme preferenci pro muže. Jsme otevřeni diskusi, jak uvedla paní Hybner. Nikdo nikdy neřekl, že vy jste chtěli vnucovat eh, přítomnost mužů, pane poslanče. Tady zazněla pouze obecná otázka o vyjasnění pravidel. Dohoda mezi koordinátory je ta, že se teď zvolí pouze jeden místo předseda. Pokud budete vy zvolen, místo předsedou, tak mezi těmi dalšími třemi, kteří budou zvoleni ve Štrasburku, musí být alespoň jedna žena. Mohou to být klidně všechny tři ženy. Pokud bude zvolena paní Bischoff, tak ti další tři místo předsedové mohou být klidně muži. Ale pokud by to měly být tři ženy, tak potom by se muselo o tom diskutovat. Ale alespoň tedy jedna žena tam musí být. Pokud to budou čtyři ženy jako místo předsedkyně, já s tím nemám žádný problém. Tak teď už zahájíme hlasování. team against it. Proklamo i rezultáty per elezione. Vyhlásím výsledky volby prvního místo předsedy výboru AVKO. Hlasovalo 26 poslanců. Paní Bishop získala 17 hlasů, pan Anemans 8 hlasů, jedno jeden lístek byl prázdný, takže paní Bishop je zvolena první místo předsedkyní výboru AFKO, takže já ji teď zvu, aby se přidala ke mně za předsednický stůl a blahopřeji. Příští zasedání výboru AFKO proběhne velmi pravděpodobně v pondělí večer ve Štrasburku a na pořadu jednání bude volba tří místo předsedů. Vzhledem k tomu, že jsme zvolili ženu jako první místo předsedkyni, tak už není nutné mít další kandidátky. I když samozřejmě pokud chtějí, tak eh, je to možné. Ale je zaručeno, že bude dodržen jednací řád. Avete ricevuto anche il calendario delle riunioni. Dostali jste také harmonogram zasedání do konce tohoto roku, takže pokud všichni souhlasíte, tak ho prohlásíme za schválený. Potom se půjdeme vyfotografovat společně s paní místopředsedkyní Bishop a uvidíme se ve Štrasburku v pondělí. Prosím, paní Bishop. Děkuji za vaši důvěru a věřím, že budeme dobře spolupracovat zde a stanovíme naším výborem dobré normy pro tento parlament a dobrou rovnováhu mezi institucemi. Děkuji vám. Anky, mi Já se připojuji k blahopřání paní Bishop i dalšímu kandidátovi. Děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mně vložili jako v předsedu tohoto výboru. Stejně jako jsem byl předsedou parlamentu, tak stejně spravedlivým budu i předsedou výboru. Všichni poslanci budou respektováni, budou si rovni, moje dveře jsou otevřené kvůli jakékoliv žádosti, jakýmkoliv informacím jsem vám k dispozici a budu se snažit eh, dávat našemu parlamentu čím dál větší váhu. Už při několika příležitostech jsem jako předseda Evropského parlamentu řekl, že je správné bojovat za to, abychom dali tomuto parlamentu právo iniciativy. Jsme jediný parlament na světě, který nemá právo legislativní iniciativy a já si myslím, že z tohoto hlediska máme hodně co dělat i jako výbor AFKO. Myslím si, že všichni poslanci, všechny frakce s tímto souhlasí, protože pokud chceme demokratičtější Evropu, musíme mít možnost aby zástupci lidu mohli předkládat eh, legislativní návrhy. Nemůžeme čekat na to, co nám dá komise. A musíme také pracovat na tom, abychom měli pravomoci v oblasti šetření. A potom zde bude otázka Brexitu. To je další delikátní záležitost. Já bych chtěl, aby tento výbor byl protagonistou, aby se snažil přiblížit evropské instituce občanům, protože je jasné, je přirozené, že lidé nejsou spokojeni s tím, jak se věci vyvíjejí a my musíme přinést odpovědi a dát více pravomocí evropského, Evropskému parlamentu je podle mě nejlepší odpověď, kterou můžeme sporu spoluobčanům přinést. Já budu spolupracovat se všemi poslanci, s těmi, kteří mají stejný názor, i s těmi, kteří mají názory odlišné. V každém případě si myslím, že musíme vyslat jasný signál, že chceme, aby se snižoval nebo zmenšoval ten rozdíl, ta vzdálenost mezi občany a institucemi. Děkuji, a můžete se spolehnout na to, že vám budu k dispozici. Ještě jednou vám děkuji za důvěru a přeji hodně úspěchů v práci.